věci v rámci rámce smluv. Děkuji. Grazie, la Já vám děkuji, tímto uzavírám debatu a hlasování a eh, proběhne ve čtvrtek eh, v 12 hodin. A, a další bod na pořadu jednání je zpráva pana Elera o civilně vojenské spolupráci a rozvoji civilně vojenských kapacit. Nyní tedy dám slovo panu zpravodaji na čtyři minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové, členské státy Evropské unie se na mezinárodní úrovni zavázaly významně přispět eh, k civilně eh, vojenské schopnosti eh, řídit některé světové problémy. To už bylo mnoha mm, často formulováno i na papíře, ale bohužel pouze na papíře. Pokud jde o civilně vojenské mise, například Europol nebo Eurolex, už 25 míst, které slíbily členské státy obsadit, zůstává neobsazeno. Členské státy opakovaně naformulovaly různé cíle a struktury, tak aby eh, byla Evropská unie v této oblasti akceschopná, ale nebylo to zrealizováno a proto Evropský parlament má zprávu z vlastní iniciativy o rozvoji těchto struktur a o koordinaci Evropské unie v této oblasti. Evropský parlament v této zprávě zcela konkrétně ještě jednou opakuje, že zvláštní civilně vojenské schopnosti Evropské unie představují jeden z nejdůležitějších zahraničně politických nástrojů Evropské unie a také jeden z takových důležitých nástrojů uh, eh, obrné politiky. Tady jsme urazili velký kus cesty, nezačali jsme žádnou zprávu. Nejprve jsme vytvořili empirickou základnu a ve výboru pro zahraniční věci jsme měli velikou většinu, která naformulovala konkrétní návrhy na strategické úrovni, a potom také konkrétní prohlášení k vytvoření eh, vyvážené struktury eh, mezi civilní a vojenskou oblastí eh, v nové zahraniční službě Evropské unie. Na operativní úrovni tam jde také o vytvoření vojenského štábu, jde o tu otázku, aby byl vytvořen atraktivní systém podnětů pro národní experty, aby se účastnili těchto věcí a chceme samozřejmě vytvořit také personální rezervy do budoucna. Jsou konkr- předloženy konkrétní návrhy k výcviku e, zaměstnanců, jsou tady návrhy k financování rozbízajících se misí, například má být vytvořen e, fond podle článku 41 smlouvy. Potom také krizový management, otázka budoucí silnější spolupráce policejních a vojenských složek. Příkladem eh, je eh, evropská eh, žandarmerie. Otázka je také to, jakým způsobem mohou být tyto nástroje vzájemně efektivně propojeny a jak oddělení čistě civilních a čistě vojenských akcí může být překonáno. Také jsme se rozhodli, nebo podali jsme návrh, pokud určitě o budoucnost battle groups. Eh, chceme tady určité věci, pokud jde o atenský mechanismus, chceme eh, rozvoj akceschopnosti battle groups v rámci Oslo Guidelines a chceme, aby lépe mohly zajišťovat civilní mise a aby se lépe definovala jejich mise. Zabýváme se také otázkou výzkumu, techniky, eh, jde o zahrnutí civilně vojenských misí eh, do eh, vědeckých programů v rámci bezpečnosti, eh, EU. Zabýváme se otázkami vyzbrojení, uskladňování, ale také mezinárodní spolupráci s OSN a s NATO. Jde především o to, abychom zabránili eh, vznikání dvojích struktur, abychom lépe využívali existující struktury a kapacity a abychom eh, vytvořili eh, společné kapacity letecké dopravy, potom lepší spolupráce, mm, tedy obou organizací pomocí eh, v rámci krizových případů. Máme tady nové úkoly a zpráva v AFETu získala velikou většinu napříč všemi frakcemi. Myslíme si, že je důležitým příspěvkem pro budoucí rozvoj civilně vojenských eh, kapacit v Evropě. Děkuji. Děkuji a nyní catch the eye a slovo má pouze jediný řečník na jednu minutu. Prosím. Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, dnes e, večer si musíme vyjasnit, e, jestli spolupráce mezi e, vojenským a civilním sektorem je důležitá, nebo ji považujeme za důležitou, nebo ne. Já si myslím, že spolupráce eh, civilně vojenská je třeba, eh, že je třeba ji eh, nadále prohlubovat. V Maďarsku proto máme dobrý příklad. V roce 2007 byla vytvořena maďarská garda, a ta spolupracuje s e, maďarským vojskem e, při darování krve, při e, odstraňování následků povodní a tak dále. To znamená, že velice pozitivně Eh, spolupracuje s eh, maďarskými bojovými silami. A otázkou je, jak je eh, tedy oceňována. Ta státy měl poděkovat, stát těm lidem měl poděkovat a místo toho gardu rozpustil. Čili my tady my bychom měli vytvářet takové organizace, jako je Maďarská garda a těm lidem bychom měli být vděční, protože ti lidé se obětují ti lidé by měli mít možnost pracovat, být uh, uznávanými občany společnosti. Děkuji. Nyní ještě má slovo pan Ehrenhauser, prosím. Ještě jednou děkuji eh, to eh, směšování civilních a vojenských instrumentů už vlastně existují. Když se podíváte na ty systémy, které už dlouho existují, tak Vidíte, eh, jak se například v těch eh, různých táborech, tak tam mm, je zřejmé, že eh, se, toto, že se to směšuje dohromady zcela běžně nebo spojuje dohromady a Evropská unie je za to oceňována. Myslím si, že mm, bych je neodděloval, ale teď tady hovořil kolega o jedné věci a já si myslím, že to je velice pochybné. Maďarská strana Jogind, Jobik u nás v Burgenlandu udělala takový pochod a sice e, ti lidé byli vyzbrojeni s nasazenými bajonety a s e, e, a byli ještě dále vyzbrojeni a myslím si, že něco takového rozhodně neodpovídá evropskému myšlení. Chci se tomu, tomu ohradit.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 To, co tady kolega říká, není pravda. Eh, Jobky není maďarskou gardou nikdy eh, nespáchal žádné deliktní činy nebo něco takového, nikdy neporušili právo. Je to jenom eh, neoliberální propagandistická strana, která se snaží tady toto podsouvat, ale Jokik nikdy neporušil právo a chceme ho dodržovat i nadále. Já se omlouvám, já neříkám, eh, že by tady došlo k porušení práva nebo předpisů, jenom jsem eh, hovořil, že tady byl pochod s nasazenými bajonety a to cílený pochod a proti tomu jste eh, nic nenamítnul. Bene, diamo ora la parola alla commissione. Dobrá, a nyní mm, dáme slovo paní komisařce. Paní Domaráky, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já se budu soustředit na to zprávu, protože ta je opravdu důležitá. A dovolte mi poděkovat panu Elsnerovi za jeho přispění do debaty. Tato zpráva je důležitá, protože se na místě soustředí na spolupráce mezi civilními a vojenskými operacemi. To je priorita komise a zabývá se hlavními body, které se týkají evropského komplexního přístupu ke krizovému řízení. Za vedení a, a ustavení Evropské služby, vnější služby je zde prioritou. A vysoká představitelka zavádí tuto službu, která se ubírá stejným směrem, jako je nastavení této zprávy. Zvláště jde o struktury společné bezpečnosti a e, vojenského nasazení vnější služby. My chceme využít našich e, dostupných prostředků k tomu, abychom zajistili vyváženost. Všechno bylo dohodnuto a odpovídající odborné zázemí může přispět k zavedení vnější služby. Jak víte, toto v minulosti nebylo možné. Řada bodů zprávy byla zvážena a specifické kroky již byly zahájeny. To se týká hlavně civilních a vojenských synergických efektů, lepší využití bojovných skupin, školení, výcvik, spolupráce s klíčovými partnery a to hlavně NATO a OSN. Také podporujeme posílení vztahu mezi Evropskou unii a OSN. Už jsme toho učinili společně dostatek. Vysoká představitelka se sešla minulou sobotu v Lisabonu s generálním tajemníkem a vztah Evropské unie a NATO je velmi důležitý, jak vyplynulo včera na samitu NATO v Lisabonu. Také jsme pro zavádění všech praktických opatření, které mohou posílit konkrétní spolupráci mezi Evropskou unii a NATO. Chceme zajistit konkrétní spolupráci tam, kde se obě organizace účastní na stejné bojišti. Chceme na tom spolupracovat s Evropským parlamentem a chceme zajistit toto velmi důležité téma spolupráce civilních a vojenských operací. Děkuji, paní předsedající. Děkuji. A hlasovat se bude zítra na dalším zasedání od 9 do 13 se bude zasedat a potom od 15 dál až do půlnoci. Program máte k dispozici, je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu. Jednání tím